Um... Krásné dobré ráno, kolegové. Přeji krásné dobré ráno. Je krásné, že vás opět vidím. Začínáme o něco později, ale myslím si, že teď už bychom opravdu eh, měli začít. Takže začnu pořadem bodem číslo jedna. Dovolte, abych vás informovala o tom, že tento týden naše zasedání je webstreamováno, kromě tedy záležitosti s zavřenými dveřmi, to přijde později. Eh, možná, že body jednání se trochu změní, jsou pouze indikativní a myslím si, že komise přijde taky v 9.40 a je možné, že tedy na chvilku jednání přerušíme, ano takže nemáte-li žádné námitky, můžeme schválit pořad jednání. Nemáte žádné námitky, dobrá, tak je to schváleno. A začnu oznámením předsedkyně. 3. prosince rozhodli koordinátoři ehm, určit poslední, eh, tedy následující zpravodaje od eh, ledna do června. Ehm, právní základ ehm, Eh, Melchior, subsidiarita Le z ID, e eh, potom pan Didier pro další záležitosti, komitologie a delegování legislativních eh, kompetencí, aktiv přenesené pravomoci, pan Toussaint a mm, přepracování a kodifikace bude EKR bylo domluveno, že pro záležitosti, které již byly určeny před jmenováním zpravodajů, stálí zpravodajové mm, týkající se kodifikace a přepracování, kteří pracovali v předešlém období před hlasováním, prezentují své poznatky výboru. Pan Tuson za zelené se bude zaobírat zbavení imunity pana Verhovstata a mm, dále další poslanec se bude zaobírat zbavením imunity pana Abura. A pan Halek z EPP je zpravodajem pro žádost o zbavení imunity pana Beka. Pan Blanco bude eh, zpravodajem kontaktní osobou pro řídící výbor pro EU eh, KO až do eh, roku 2021. Také jsme rozhodli mít zprávy z vlastní iniciativy změny v digitálním prostředí, statut pro evropské neziskové organizace a potom odpovědnost, dále trvalé udržitelné řízení a chování společností tak, aby nepoškodili prostředí a čtyřka eh, bude legislativní a další budou nelegislativní. Také jsme se mm, domluvili, že se budeme zaobrat všemi otázkami k ústnímu zodpovězení a rozhodli jsme se, že pozváme komisaře pro vnitřní trh pana Bretona na jednu z příštích schůzí výboru a také pozvat komisi a další eh, zástupce, aby nám prezentovali zprávu expertní skupiny týkající se nových technologií, týkající se umělé inteligence a dalších aktuálních novodobých technologií. Takže mm, další záležitostí je schválení pořadu jednání, nemáte-li žádné námitky. Potom zápis z prosincové schůze bude schválen. Mm, ještě tady máme dva mm, protokoly, které jsme neschválili, to bylo z listopadu, ale tím se budeme zaobírat na příští schůzi. Nemáme pro bod 4 žádnou subsidiaritu a teď se dostáváme k bodu číslo 5 a to se týká kontroly členských států při prováděcích aktech komise. Pan Sajer nemohl dnes přijít. Takže tady máme jiného kolegu, který laskavě představí tuto prezentaci takže, pane Fosy, máte, jste-li ochoten, prosím, můžete se chopit slova. Děkuji vám. Pro... Takže ve jménu pana Sajera, který tady nemůže být, už to tady zaznělo, to se týká tohoto tématu, čili eh, to, co přednesl předseda Juncker mm, ve svém projevu o stavu Unie. Eh, Komise schválila pozměnění nařízení pro nařízení o komitologii pro zvýšenou transparentnost a e, kte, e, což povede k lepší kontrole prováděcích aktů. A komise navrhla, aby systém, že systém komitologie pracuje poměrně dobře a Eh, jsou tady jenom určité citlivé body v takzvaných scénářích bez stanovisek, kde je poněkud komplikovanější situaci. Navrzené nařízení bylo koncipováno pro problematické případy, které se staly autorizace geneticky modifikovaných potravin a glufosátů. V tomto případě nikdy neexistovala kodifikovaná eh, většina států proti schvalování v odvolacím výboru. Mm, takže z toho nevzešlo žádné stanovisko. Co se týče nařízení o komitologii, neexistuje-li kvalifikovaná většina, většina pro anebo proti návrhu, mm, tak, čili je, mm, zejde z toho výsledek bez stanoviska, pak komise může rozhodnout o neschválení. Díky odůvodnění návrhu mm, komise může v takovém případě rozhodnout, že členské státy by se měly chopit své odpovědnosti také v těchto specifických situacích. A proto <coughs> Komise navrhuje určité změny v eh, nařízení o komitologie s cílem snížit riziko takovéhoto scénáře bez stanoviska a navrhované změny eh, chtějí změnit způsob hlasování v odvolacím výboru, eh, takže zdržení se na hlasování na ministerské úrovni nebudou započítovány do kvalifikované většiny a je třeba zveřejňovat také, jak hlasovali zástupci jednotlivých států. Postup během postupu v Evropském parlamentu. Pět výborů AVKU, ITRE, INTE, ENVY a ECON e, e poskytli stanovisko. Eh, většina Evropanů zdůrazňuje nezbytnost, aby rámec komitologie zůstal zachován, protože funguje dobře i když se navrhuje, aby transparentnost byla dále zvýšena. Na radě je zablokován tento postup. 2. března 2018 právní služba rady předložila negativní stanovisko ve vztahu k tomuto nařízení. Vzhledem k postoji radě navrhované eh, nařízení je vlastně v rozporu Eh, z kompetencí členských států a je to také proti zásadě mm, řádné spolupráce. Eh, co se týče budoucích návrhů, máme tady, vidíme to problematické další vývoj. Děkuji vám mnohokrát za to vynikající zhrnutí. Děkuji vám mnohokrát. A je tady někdo jiný, kdo by si přál se k tomu vyjádřit? Prosím. Nejprve přeji všem šťastný nový rok. A moje kolegyně paní Betina Bolav nemůže být na dnešní schůzi, protože zasedá ve výboru Libe, ale mám její dopis, aby dostala tedy své povinnosti a začnu to číst. Takzvané nařízení o komitologii je jednou z nejdůležitějších aktivit minulého mandátu a soustředí se na mechanismus pro kontrolování členských států, jak komise realizuje prováděcí eh, pravomoci. Co se týče stávajícího nařízení, není tady žádné stanovisko ani těch dvou příslušných výborů, které by vysvětlovaly, jak to má působit, protože tady máme nedostatečnou kvalifikovanou většinu při určitých způsobech rozhodování o povolování určitých produktů. Komise tedy nemá zcela jasný postoj k tomu a také jasné pokyny, ale když se ale má to přímý dopad na evropské občany a také na firmy. Například, když se jedná o geneticky modifikované organismy anebo o glyfosát v potravinách. Rada ještě neschválila obecný přístup k této záležitosti a také vzhledem k politické citlivosti, Eh, revize. A my jsme velice rádi, že teď je zahájená diskuse v Evropském parlamentu a ve výboru Jury, abychom pokračovali v práci na tomto tématu. Musíme být velice opatrní, abychom nevyslali nesprávný signál. Musíme objasnit, že to není Evropský parlament, který blokuje tuto záležitost, ale že to jsou členské státy. A proto naléháme na komisi, aby urychlila práci na tomto významném tématu. A co do obsahu? Je tady pozitivní mm, náhled na návrh komise, a e, paní zpravodajka souhlasí s tím, že je třeba revidovat s ní e, riziko e, stanoviska komise. To znamená, že komise, které, pardon, že státy, které se účastní, by měly být definovány jako účastnící se státy pro získání kvalifikované většiny. V případě, že nedojde ke stanovisku, měla by tady existovat možnost obrátit se na odvolací výbor na ministerské úrovni, aby se zvýšila politická odpovědnost členských států pro určité citlivé záležitosti. E, také je významná transparentnost pro naši skupinu a e, proto e, by se měly zveřejňovat výsledky hlasování v odvolacím výboru, což by zvýšilo odpovědnost členských států. Nakonec musíme starat o zlepšení rozhodovacího procesu a musíme ho učinit transparentnějším. A jedině když se zvýší transparentnost, budeme schopni dát členským státům a přinutit je k větší odpovědnosti v tomto tématu. A naše právo kontroly musí být také posíleno, protože to je část revize postupu v komitologii. Maní kolegyně paní Olaf se těší na další spolupráci s panem Sajerem. Promiňte, já to asi nevyslovuju příliš správně a s dalšími stínovými zpravodaji a e, doufá, že pozměňovací stanoviska zahrne pan Sajer do svého návrhu zprávy. Příští týden by se o tom mělo jednat na plenárním zasedání, protože zástupci komise by se k tomu měli vyjádřit. Děkuji mnohokrát. Děkuji a chci, aby to bylo také zapsáno do zápisu, připojeno k zápisu. Děkuji, pane Dura. Děkuji, já budu o něco méně formální, protože myslím, že mám jenom minutu. Já se chci pouze vyjádřit k tomu. Pravdou je, že to, co řekl pan Foss, vyjasnil trochu záležitost. Má, bylo to velice kvalifikované, protože to je vaše strana, která je odpovědná za zprávu. Ale já bych zdůraznil dva prvky. Ten první prvek, myslím si, že není správné říci, že všechno funguje dobře. Nefunguje to dobře na komisi právě z toho důvodu, že komise musíme hovořit jasně, e, protože e, komise e, ponechává členské státy stranou, které nechtějí se zúčastnit hlasování, aby nebyla získána kvalifikovaná většina. To znamená, že tyto členské státy se zdržují a zabrání tam, aby něco bylo schváleno. A komise často rozhoduje velice politicky, zejména v záležitostech týkajících se modi- geneticky modifikovaných organismů a glufosátu v potravinách. A je to blokováno, protože rada se nechce chopit své odpovědnosti a potom eh, nakonec komise eh, je eh, povinna podle toho postupovat, ale já tady vidím, že my systematicky eh, se dos, dospíváme k tomu, že musím být proti tomu, ale Evropský parlament by se, směl, by se měl také snažit zlepšit situaci. Čili k určitým tématům eh, je třeba aby se situace změnila. A, a, eh, myslím si, že my můžeme říci komisi, Eh, eh, aby prostě učinila nějaké opatření mezi kladivem rady, která nedělá nic, a mezi námi, kteří říkáme, nemůžete schválit tento produkt eh, jenom proto, že nebyl schválen kvalifikovanou většinou. Je třeba, aby tady došlo ke změně. Návrh komise je nedostačující právě z toho důvodu, z logického, protože tady prostě hm, znamená zvýšit, se, zvýšit celý postup na třetí úroveň odvolání, když nebude rozhodnuto na úrovni 1 a 2. To znamená, že my bychom měli zůstat na té ministerské úrovni, ale v, v tom případě se nestane nic. A já si myslím, že v důsledku toho, co se stalo v minulém mandátu a z toho, co dnes jsem si vyslechl, Zdá se, že rada prostě se nechce vůbec pohnout v této záležitosti, protože samozřejmě je to rada, která blokuje, až se dosáhne toho, že rada se změní v tom, jak to teď blokuje, no to bude dlouho trvat, proto je nezbytné, aby parlament se aktivně zasazovalo to, aby aktivně zasáhl do této situace. Máme tady Rozhodnutí AVKA, já jsem byl zpravodajem v AVKu, stanovisko AVKA je, AVKO je známé, bylo zveřejněno, je třeba postoupit a pokročit dál. A na rozdíl od toho, co jsem tady slyšel, si myslím, že je důležité, aby Evropský parlament zaujal naprosto nezávislou pozici, protože my máme úplně eh, jinou pozici a úplně jiný postoj než rada. Samozřejmě rozhodování komise a rady by mělo být transparentnější a mělo by být přístupnější veřejnosti. Ehm, samozřejmě tady ty otázky většiny a tak dále, to bude součástí diskuse na zasedání stínových zpravodajů. Ale já trvám na to, abychom se neuspokojili s tím, abychom řekli, že protože to rada blokuje, nebo protože situace není dramatická, že neuděláme nic. Je třeba, abychom skutečně pohli touto věcí. A pozor, jedná se o jedno z nejdůležitějších našich rozhodování a bude zapotřebí, aby rada se vyslychla, že už není možné, aby to fungovalo tak, jak to funguje doposud. S hlasováním, které není zveřejňováno, které není známo, se směrnicemi státu eh, a schováním státu, která nejsou zveřejňována, protože to je neslučitelné s moderní demokracií. Já slyším, že tady prostě na evropské úrovni by mělo dojít demokratizaci procesu, ale nemůže to fungovat tak, jak to je teď, protože legislátoři se musí chovat jinak. Je třeba věci změnit. Děkuji vám mnohokrát. Thank you very much. Um... Děkuji mnohokrát. Eh, a další je pan Lebreton. Děkuji paní předsedkyni, přeji vám všem šťastný nový rok, čili my dnes tady hovoříme o prováděcích aktech, o tom, jak je implementuje komise Mm, a jakým způsobem komise může zohledňovat stanoviska výboru a také odvolacího výboru, kde jsou přítomny členské státy. A problém, s kterým jsme dnes konfrontováni, spočívá v tom, že tyto výbory nejsou vůbec schopni zaujmout stanovisko, protože jim chybí mm, v hlasování jasná většina pro anebo proti. A tady musí konat komise všechny ty návrhy, které tu dnes zazněly a já musím říci, že pakliže existuje tento problém, tak ta řešení, která jsou zde navrhována, jsou nepřizpůsobeny v mých očích té realitě. Například to, co přednesl pan Fos, dva návrhy. První návrh je, zvážit, aby pro přinutit kvalifikovanou většinu k odpovědnosti je třeba zohlednit pouze ty člány, té čl- státy, které se účastní hlasování, ale nezapočítávat státy, které se zdrží eh, protože eh, to by vlastně vyloučilo tyto státy z rozhodovacího procesu. Eh, je třeba samozřejmě, že státy mají perfektně mají právo účastnit se hlasování a mají právo také zdržet se hlasování, je to jejich právo. Druhý návrh, eh, tady se navrhuje ustavit něco jako třetí stupeň rozhodování nad rámec odvolacího výboru a bylo by možno obrátit se přímo na radu. To znamená, aby rada vypracovala své stanovisko, no ale tady to je stejná politika, protože podle mého názoru možná, že jsem to vůbec nepochopil, jaký je tedy evropský duch, ale Eh, duch eh, rady je nad mm, komisí a v návrhu, který tady byl předložen, je naprosto obrácená hierarchie. Jakoby rada musela zpracovávat stanovisko na základě toho, co jí předloží komise. No to je tedy skutečně svět naprosto obrácen vzhůru nohama. To rozhodně není to, co chci, eh, protože to jistě není v zájmu evropských občanů. Já navrhuji proto, aby zůstávala mm, eh, kompetence u státu. Děkuji, paní Tusson. Eh, Já bych navázala na to, co řekl pan Le Breton. Abychom věděli, o jaké Evropě a evropských občanech hovoříme, Eh, musíme si uvědomit, co se děje v kuloárech Evropské unie. A tento návrh je zaručit, aby tady existovala transparentnost a odpovědnost těch, kteří rozhodují o otázkách, které se konají, pardon, které se dotýkají všech. A proto vítám tuto reformu Ehm, aby byl také zapojen Evropský parlament a to připomněl Pascal Durand. Já jsem nepochopila, že se tady vracíme k přímému obsahu tohoto návrhu. Já bych ráda požádala o vyjasnění otázky, jakým způsobem je možno pokročit, jaký můžeme mít harmonogram naší práce, abychom společně zmobilizovali mm, naší politiku parlamentu, abychom přinutili komisi pracovat na této otázce. Příští týden očekávám, že na eh, plénu mm, eh, projev komise umožní, abychom i my popracovali na tom dál. Um, Děkuji. Pan Fos má slovo. Děkuji vám. Opět v Němčině. V zásadě mají všichni předřečníci pravdu. Otázka je, jak se nyní pohneme pragmaticky dál. Pokud bude rada nadále blokovat, pak patrně na konci legislativního období se budeme stejně tak eh, zabývat touto otázkou jako nyní. Podle mého soudu tady máme dvě možnosti. To, co již eh, zpravodaj před eh, půl rokem navrhl, totiž eh, vyzvat komisi, aby to celé stáhla, přepracovala a pak vstoupíme do nového procesu. A nebo druhá možnost, pokud bychom radu přiměli k tomu, aby tím souhlasila eh, na základě různých jiných eh, dohod, ale eh, tyto jiné možnosti domluvy nevidím, nevím, kde začít. Pokud by se v AVKu rýsovaly určité možnosti, tak to postupovat bylo by to dobře. Ale co nám nakonec zaručí, abychom s tím pohnuli? Tudíž nevím vlastně, co by bylo nejpragmatičtější. Stále ještě jsem přesvědčen o tom, že by bylo lepší eh, tu blokádu eh, rozpustit, takže to eh, stáhneme, uděláme něco nového, předložíme něco nového, tak aby s tím rada mohla souhlasit, jinak se nepohneme dál. Spatřuji v této chvíli pouze tyto dvě možnosti. Děkuji, paní Tyso. Chtěla jste něco dodat? Já jsem chtěla říci, že jsem zapomněla říci, že naopak já nemám dojem, eh, že bychom byli v té situaci, jak on popsal. Já bych chtěla, abychom v Evropském parlamentu projednávali toto téma ale myslím si, že tady panuje spíše pozitivní názor k tomu, když se podíváme na to, co se diskutovalo a na to, jak se chová současný komisař, protože on má vůli zvýšit transparentnost v tomto tématu. A myslím si, že mezi námi bychom ho mohli pozvat sem v rámci diskuse nebo po diskusi, která bude následovat příští týden na plenárním zasedání. Bylo by dobré, kdyby on přišel eh, na tento výbor, abychom si s ním vyměnili názory. Mm, já chápu, tedy já mám pocit, že on má politickou vůli zlepšit transparentnost a eh, proto bychom neměli usilovat o naprosto kompletní reformu, tedy teď eh, ale myslím si, že můžeme dosáhnout určitého pokroku a myslím si, že bychom se měli naopak snažit pracovat s komisí, abychom získali lepší výsledky. Thank you. Děkuji. Nevidím další přihlášky do diskuse v této chvíli a k tomuto bodu. Nevím, jestli by se komise chtěla vyjádřit. Dobré ráno. Já budu velmi stručná. Mám za to, že to zákulisí návrhu bylo jednoznačně a jasně vysvětleno. My se domníváme, že rámec komitologie funguje dobře. Je to oblast, kde chceme předkládat cílené pozměňovací návrhy právě kvůli problémům, které jsme shledali eh, v těchto omezených, ale choulostivých případech, eh, tedy v situacích bez stanoviska a různé pozměňovací návrhy tady byly popsány. Já se domnívám, že jsme již měli příležitost vysvětlit ten návrh mm, dopodrobna, takže si nemyslím, že to je na pořadu Eh, dne, ale zaznamenali jsme určitou neochotu na straně rady a samozřejmě eh, vyčkáváme na formální pozici Evropského parlamentu. Také si uvědomujeme, že eh, proběhne diskuse na plenárním zasedání Evropského parlamentu příští týden a uvidíme, jak se věci vyvinou ale každopádně se těšíme eh, na pozici parlamentu. Děkuji vám. Děkuji. Pane Fosy, chtěl jste ještě něco dodat? Já mám ještě otázku na komisi. Existují vůbec nějaké signály, které by nám naznačovaly, eh, že se na úrovni rady něco děje? Já to v této chvíli zatím ještě nepozoruji, ale možná, že vy máte eh, jiná znamení nebo spatřujete jiné signály. Obávám se, že nemáme takováto znamení o pokroku na radě. Pane Duro. Já bych rád zareagoval, Já si myslím, že nemůže existovat lepší signál než ten, eh, že je tady schválený že, bude, že dojde ke schválenému textu Evropského parlamentu. Eh, dokud nebudeme mm, dělat tyto politické kroky, tak se rada nepohne. My už je můžeme oficiálně požádat na základě usnesení, které bude schváleno širokou většinou. A to znamená, že komise bude moci Eh, obrátit se na radu a říci, že je třeba se tady pohnout, ale budeme-li očekávat, že se rada prostě pohne a přitom se rada vůbec nechce pohnout, jak víme, tak je zcela zjevné, že nič, ničemu nepomůžeme a budeme čekat až do příštího mandátu. My si musíme snažit o to, aby Evropský parlament Ehm, skutečně dostal roli spolulegislativce v, této, v tomto tématu, protože rada, radě úplně fuk, promiňte mi tento výraz, e, co k tomu řekneme. A já si myslím, e, že je třeba, abychom se zcela jasně vyslovili, eh, protože je třeba, aby došlo k jasnému rozhodovacímu procesu kolegislativy spolu legislativy, tedy je třeba, Eh, abychom změnili tuto situaci. Rada eh, v tom postupuje nedbalé a my musíme tedy schválit silné usnesení. Thank you. Děkuji vám. Opět nevidím další přihlášky do diskuse. Tento bod byl pojat jako výměna názoru. Myslím, že ta výměna názoru mezi námi byla jasná. Ano, jsou tady eh, různé pohledy poslanců na to, jak to odblokovat do budoucna, ale v této chvíli proběhla výměna názoru. Další krok je prezentace návrhu zprávy. Eh, to je plánováno na zasedání v únoru. Máte všichni v tom jasno? souhlasíte s tím, že toto bude další krok, který nás očekává a děkuji vám za tuto výměnu a těším se eh, na to, že zjistíme, co s tímto procesem dále, jak s ním naložíme dále v budoucnu. Takže uzavíráme tímto bod číslo 5. Bod číslo 6 je prezentace komise o odpovědnosti za umělou inteligenci a další nové digitální technologie. A doufám, že komise je přítomná a připravena výbor sledoval práci komise eh, v této oblasti eh, nové inteligence a proto eh, Máme radost, že si vyslechneme tuto zprávu expertní skupiny o nových informačních technologií. Naše, náš zájem je velký, zejména protože výbor rozhodl sám, že vypracuje legislativní iniciativní zprávu v této věci. Prvním bude pan Dirk Staudemeyer, je vedoucí sekce DG Just předloží svoji zprávu a pak samozřejmě bude čas na otázky a odpovědi. Máte slovo, pane Staudenmayer. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Je pro mě potěšením být zde. Děkuji za pozvání. Je to eh, velmi vítané znamení a navazuje na e, rozhodnutí výboru Jury z února 2017. Tehdy se jednalo občanskoprávní pravidla v robotice a usnesení e, Jury e, tenkrát se těšilo největší veřejné pozornosti vůbec. A v té době jsme velmi dobře, dobře spolupracovali s výborem Jury a velice se těšíme na pokračování této velmi konstruktivní spolupráce. Chtěl bych učinit jednu předběžnou eh, poznámku. Ten dokument, který vám byl právě rozdán, tato zpráva, kterou ukazuji, není, a to zdůrazňuji, není dokumentem komise. Je to zpráva nezávislé expertní skupiny, která radí komisi. Komise zatím ještě eh, nemá jasnou linii k eh, umělé inteligenci eh, s výjimkou toho, co již řekla paní předsedkyně von der Leyen, ale komise na tom pracuje. Zatím toto ale není oficiální dokument komise. Nicméně rád vysvětlím to, co expertní skupina pravila. Možná ještě věta o tom, odkud pocházíme, nebo komise v roce 2018 schválila sdělení o umělé inteligenci. Toto sdělení má tři pilíře o eh, budoucí práci na umělé inteligenci. První se týká výzkumu průmyslové politiky, politiky druhá věc to jsou dovednosti a třetí se věnovala přiměřenému etickému a e, právnímu rámci. Tehdy to sdělení zmiňovalo tři dimenze. Etické a základní práva, za druhé bezpečnost produktu a za třetí e, odpovědnost. Všechny tyto tři rozměry jsou e, propojeny navzájem. Komise tehdy vytvořila nebo ustavila expertní skupinu dvou odvětví a tato zpráva je vlastně eh, prací eh, jedné větve té pracovní skupiny. Šlo o mm, doporučení pro komisi, jak naložit s odpovědností za umělou inteligenci a také vzmáhajících se eh, dalších technologií z etického hlediska. Jak postupovala tato expertní skupina? skupina. Prvním krokem bylo podívat se na národní právní předpisy. Měli jsme samozřejmě v expertní skupině celou řadu zástupců členských států, také pozorovatele z výboru eh, jury z parlamentu a všichni zkoumali právní předpisy národní, aby posoudili, do jaké míry stávající právní, národní právní předpisy odpovídají výzvám, které přináší umělá inteligence. A po eh, tom prvním kroku na nasledoval druhý krok a tam jsme už zkoumali konkrétní aplikace a e, e, případy, například autonomní vozidla, e, inteligentní domovy, roboty v medicíně, drony a tak dále za pomocí expertů, technických expertů. Takže po pohledu na národní právo a také na tyto aplikační případy. Expertní skupina e, projednávala řadu horizontálních otázek, které pak e, vyústěním čehož byla pak tato zpráva, která vám právě byla rozdána. Takže v kostce a budu stručný, abychom měli čas na otázky. E, jde o tyto závěry. Expertní skupina konstatovala, že není nutné vynalézat nově kolo. Není eh, nutno eh, opět vytvářet nové zákony pro umělou inteligenci a začít od nuly a vynalézat kolo nebo parní stroj. Toto e, vlastně byl první nález expertní skupiny, ale také zmínila celou řadu výzev specifických pro umělou inteligenci. Jsou vyjmenované a popsané ve zprávě. Já zmíním pouze tři. Je to výzva i autonomie, dále takzvané neprůhlednosti a e, komplexnosti. Autonomie znamená, že aplikace umělé inteligence jsou to v rámci určitého v určitém rámci přijímat rozhodnutí samostatně. Ta neprůhlednost eh, znamená, že není jasné mnohdy ani pro vývojáře, jak eh, vlastně eh, umělá inteligence nebo algoritmus k tomu rozhodnutí dospěl. A tomu se říká takzvaný efekt černé skřínky. A komplexita nebo komplexnost znamená, že většina aplikací umělé inteligence jsou eh, zabudovány nebo jsou součástí eh, širšího inteligentního prostředí, které, eh, kde jsou jednotlivé části propojené složitým způsobem a vzniká jakýsi společný kombinovaný efekt. A vůbec pak působení těchto tří výzev a všech ostatních velmi znesnadňuje za prvé identifikovat, kdo by měl být ten odpovědný subjekt za eh, jakoukoliv škodu. A také je velmi složité vystopovat, kde eh, vznikla závada nebo chyba. A pak může být velmi obtížné pro oběť nebo pro poškozeného, aby eh, prokázal, protože on musí prokázat kauzalitu mezi takovou závadou a škodou, která pak vznikla. A toto jsou specifické výzvy, které umělá inteligence přináší a kombinované kombinovaný efekt nebo účinek eh, podle expertů vede k určitému narušení, disrupci a tady je pak eh, nesnadnější nebo téměř nemožné nebo eh, právně zakázané, mm, aby oběť eh, obhájila eh, své právo, aby se dovolala práva a aby vůbec dostala odškodné za škodu způsobenou aplikací umělé inteligence. A pr- proto podle expertní skupiny by to mohlo vést k tomu, že vlastně oběť by byla eh, zbavena přístupu k právu. Takže toto vlastně byly eh, úvahy expertní skupiny, pokud jde o vztah mezi umělou inteligencí a právem. On several claims. So if you step out of this... Deliktní právo, eh, tedy znamená například, když vystoupíte nebo vykročíte z této budovy na silnici a přijede vás auto, tak máte tři nebo v mm, Belgii dokonce čtyři možnosti žaloby. Za prvé podat žalobu na řidiče. Když řidič porušil dopravní eh, předpisy, tak ho můžete žalovat. Za druhé můžete žalovat také producenta, pokud auto bylo vadné. A za třetí pak můžete žalovat držitele auta a tady je přísná odpovědnost nebo ručení, které existuje ve všech eh, členských státech a tady eh, oběť nemusí hm, dokazovat ehm, vadu nebo tedy nehodu, ale eh, vlastně obrátí se proti držiteli vozidla s tím, že eh, tedy riziko eh, vyplynulo z eh, použití, tedy nezvládnutého použití automobilu. Takže tady máme tři postupy proti osobám. Pouze jedno, jeden druh odpovědnosti je harmonizován a to je vlastně to produktové právo nebo ostatní nejsou eh, um, předmětem harmonizace. Na to se experti zaměřili. Jaké byly jejich závěry? Za prvé řekli, že není nutné vynalézat kolo, stačí, eh, že eh, přepíšeme to deliktní právo, ale tady máme ještě možnost předkládat pozměňovací návrhy a z výsledky expert expertní skupiny vyplývá, že oni dělají určité rozlišení. Rozlišují mezi aplikacemi vysokého rizika a aplikacemi s nižším rizikem a pak navrhují různé pozměňovací návrhy podle rizika, které to přináší. To znamená, je to přístup založený na riziku a je v souladu s doporučeními vysoké skupiny pro umělou inteligenci, kterou komise ustanovila eh, právě eh, s ohledem na etické a, a právní dopady takže co říkají? Podívejme se na aplikace s vysokým rizikem jako na první. Ostatně to těch je pouze několik. A oni také zmínili pouze několik příkladů a v zásadě jsou to aplikace, kde veřejnost jako taková je vystavena riziku a v sázce je skutečně um, právo um, a vysoká hodnota život, zdraví, poškození majetku. A samozřejmě musí to být zcela autonomní umělá inteligence. Toto jsou tedy prvky, s nimiž expertní eh, skupina pracuje, aby definovala aplikace vysokého rizika ve správě. A je tam skutečně jenom málo příkladů a když to budu odvážně parafrázovat, tak jsou to ty, které se pohybují, například autonomní vozidla,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 roboty dodávající balíky a tak dále, zásilky a tak dále. Takže skutečně jenom několik příkladů. Velkou masou e, jsou aplikace s nízkým rizikem. Takže ty aplikace e, s vysokým rizikem, a tady to zjednodušuji opět, tam e, expertní skupina navrhuje rozšířit stávající model pro tradiční auta i na aplikace s vysokým rizikem. Takže v zásadě expertní skupina říká, Zaveďme přísné ručení, odpovědnost pro tyto vysokoriskantní aplikace a propojme je s povinným ručením nebo pojištěním, tak jak to už existuje v oblasti tedy pojištění motorového vozidla. Efekt by mě byl ten, že oběť by pouze musela prokázat, že e, určité riziko inherentní v těchto vysoce riskantních aplikacích e, způsobuje e, poškození nebo škodu a není už oběť nucena dokazovat nějakou kauzalitu a tak dále. A to by bylo spojeno s povinným pojištěním, to znamená, jako nyní když vás přijede auto, tak pojištění držitele majitele auta vás musí odškodnit, nebo z té pojistky budete odškodněn. A tady by fungoval obdobný systém. Tolik tedy expertní skupina. A nyní aplikace nízkého rizika. To je v zásadě ta široká masa aplikací umělé inteligence. Například roboty používané eh, v chirurgii, autonomní sekačky trávníků nebo inteligentní domovy. Takže velká masa nízkorizikových aplikací podle expertů může být podřízena nebo upravena deliktním právem pouze tu či tam doladíme systém, abychom dostáli výzvám umělé inteligence a zmáhajících se technologií. A tady jde zejména o důkazní břemeno, které je na straně oběti e, nebo poškozeného. Takže expertní skupina navrhuje několik kumulativních řešení a některé z nich se právě e, týkají e, důkazního břemene například navrhují různé varianty, jak obrátit nebo um, odlehčit to důkazní břemeno. Například může být uh, obecné důkazní břemeno, anebo posunutí, dů... anebo uh, určitá polehčující okolnost při dokazování anebo různé další úpravy. Například je zajímavé, to propojit s takzvanou povinností logingu. Jde o to, že když se například podíváme na příklad autonomního auta a hypotetický příklad, řekněme si, že někdo se naloguje do systému 50 eh, minut před nehodou, ale jde o to, když eh, když eh, ta data když eh, ta, se nalagujete do těch dat, tak ta data mohou přejít na oběť a tím pádem i oběť nese určitou odpovědnost. A nebo je tady eh, myšlenka propojit to s kybernetickou bezpečností nebo s pravidly Eh, bezpečného užívání. Máme pravidla eh, kybernetické bezpečnosti, eh, které jdou ruku v ruce s produktovým vývojem. Je tady aktualizace ze strany výrobce. Takže a to porušuje standardy eh, kybernetiky, eh, eh, cyber security. A pokud provozovatel má, mm, aktualizoval, pokud má pravidla, která jsou v souladu se všemi standardy mm, cyber security, tak pak nemusíme nic měnit, mm, oběť musí předložit důkaz. Ale pokud provozovatel například neaktualizoval, pokud to není v souladu s pravidly eh, kybernetické bezpečnosti, pak by mohlo dojít k obrácení důkazního břemene. Takže toto je jenom pár příkladů mm, eh, návrhů, které expertní skupina předložila a na závěr bych se rád zmínil ještě o jednom dalším příkladu. A eh, to je něco, čemu říkáme nepřímá zodpovědnost. Týká se to celé řady členských států. Mohu tady uvést příklady chirurgických robotů. Pokud to provozuje nějaký lékař a lékař učiní chybu, pak můžete zažalovat doktora, můžete zažalovat i nemocnici. nemocnice je zodpovědná, protože lékař je zaměstnancem této nemocnice a v mnoha členských státech máme různá pravidla, velmi rozdílná pravidla, která zaměstnavatele činí zodpovědným za to, co udělal zaměstnanec tedy eh, zanedbání, provinění zaměstnavatele. A ústřední skupina řekla, tohoto se dotýkat nebudeme. Toto by mělo zůstat v národní kompetenci, eh, ta pravidla jsou velice odlišná a měli bychom eh, to takto nechat. Ale pokud eh, nemocnice nahradí lidského lékaře takovou umělou inteligencí, pak by se neměla vyprostit z této zodpovědnosti jenom proto, že byl nahrazen lékař eh, robotem. Tomu říkáme princip eh, mm, ekvivalentnosti. Toto je další návrh. Takže v zásadě toto jsou více-méně návrhy, které tedy hlavní návrhy, které expertní skupina předložila, jak jsem předtím říkal, Toto není dokument komise, eh, je to zpráva nezávislé expertní skupiny, která eh, radí komisi. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na vaše otázky a diskuzi. Um, thank you very much indeed, Mr. Stadenmeyer. Eh, děkuji. Ano, to bylo velice užitečné. Mm, a teďka mm, vezmeme kolegy po pořadě. Děkuji za prezentaci. Mluvil jste o tom, že se využívá umělá inteligence v chirurgii. Ano, a měla bych eh, otázku, proč děláte prezentaci o tom, jak používat rizikových aplikací, když mm, to používáte v rámci lékařských mm, aplikací, protože mm, aplikace lékařské nutně eh, nemusí eh, přicházet s obrácením důkazního břemene, ale jde o zachránění života, když se něco, něco selže. Takže ta doporučení expertní skupiny eh, by pak byla aplikována podle principu ekvivalentnosti a nebo by se využívalo stávajícího de, pravidel deliktního práva lékařských aplikací. A druhá otázka, je tady ona černá skřínka, co se stane, když mluvíme třeba o, tom, o, o umělé inteligenci, o učení se stroji, strojů. Je, otázka jestli eh, by se zvažovalo to, že eh, když by se používalo umělých inteligencí, eh, tak byste byli schopni vysvětlit, co tyto umělé inteligence dělají. Že bychom měli umělou inteligenci, která vysvětlí, co jiná robot nebo umělá inteligence dělá. A pak otázka týkající se spíše Dánska konkrétně, protože jsme tady měli případ eh, spolupráce eh, civilního eh, práva. Otázka je, jestli návrhy týkající se nové legislativy na evropské úrovni mohly spadnout pod dánskou legislativu. Děkuji. Děkuji za tyto otázky. Takže nejprve Expertní skupina když zvažuje zavádění přísné, striktní liability, tak to znamená eh, vysoce rizikové aplikace a když mluví o vysokorizikových aplikacích, tak propojuje prvky, které za prvé eh, eh, jsou prvky, které jsou vystaveny riziku jako takové a pak to, co je vystaveno riziku, to je vlastně právní zájem vysoké hodnoty, život, bezpečnost, poškození, ekonomické majetek. A není úplně jasné, zdali toto zvažují kumulativním způsobem, ale myslím si, že toto právě eh, mysleli. Takže v zásadě by to znamenalo, že striktní zodpovědnost ve zprávě o expertní skupiny by se vztahovala pouze k těm rizikům, která kumulativním způsobem propojí oba tyto prvky. A to znamená, že ve příkladu, který jste uvedla, eh, chirurgické, autonomické eh, roboty, autonomní roboty, ano, toto se skutečně dotýká eh, právních zájmů, které vykazují vysokou hodnotu jako zdraví a život, ale není to veřejnost jako taková, která je vystavena riziku pouze pacient, který je vystaven riziku. Takže v zásadě tady, pokud expertní skupina by asi přišla došla k závěru, že to je nízké riziko, to znamená, že hodnota, která je v sázce, není tak důležitá, ale prostě je to určitý způsob klasifikace a to by, eh, tady by se aplikovalo deliktní právo, právo občanské odpovědnosti s těmito malými zacílenými adaptacemi, které jsem zmiňoval. Za druhé, mluvili jsme o tom, jak se učí stroje a o efektu černé skřínky. A E, toto je skutečně velice důležitý bod, který jste zmínila. Tedy můžeme vysvětlit, proč, co e, umělé inteligence dělají. Tady a proto jsem taky říkal, a to je jenom jeden z důvodů, ale je tu celá řada důvodů, proč jsem říkal, že jsou tu různé dimenze, o kterých jsem se zmínil předtím, a dimenze, které jsou velice úzce propojeny. A asi e, musíme sledovat všechny tyto dimenze já tady mohu pohořit o práci eh, vysoké skupiny eh, pro umělé inteligence, která byla vytvořena komisí, kde jeden důležitý směr její práce je přesně toto. Tedy být schopni sledovat, eh, zadávat, vysvětlovat to, jak tyto umělé inteligence fungují. A toto je velmi důležitý aspekt, co se týče optautu dánského. Nejsem odborníkem eh, v věci dánského optautu, ale pokud si dobře vzpomínám, tak se to týká titulku eh, soudní spolupráce v této smlouvě a eh, ne právních aktů, které jsou založeny na článku 114 smlouvy. Takže, jak jsem řekl, v tomto roce. Toto, toto je zpráva expertní skupiny, není to linie komise v této věci, takže nemohu říct, jestli komise e, přemýšlí o tomto návrhu nebo něčem podobném. E, ale pouze vám mohu poskytnout tuto odpověď. A mohu si v tomto kontextu mm, vzpomenout na to, co jsem si, co si pamatuju z tehdejší doby. Bylo tady usnesení poroty v eh, prosince 2017, eh, kdy se žádalo o návrh na základě článku 114. Ale to je taky v zásadě vše, co mohu říct, protože mm, tady není žádná linie komise eh, ve věci umělé inteligence a toto musím říct zcela jasně bude tady taková linie, ale ještě tomu tak není. Není to politicky schváleno eh, až na to, co eh, máme v politických hlavních směrech mm, eh, předsedkyně, kde oznámila, že toto tady bude koordinovaný evropský přístup mm, v otázce etických a lidských mm, dimenzí a aspektů umělé inteligence. Děkuji. Karolí, chtěla jsi něco k tomu říct? Tak, abychom ještě se dostali na řadu i ostatní. Ano, děkuji. Ano, ráda bych se tady připojila mnohokrát. E, děkuji, pane Štaunmajere, za tuto prezentaci e, ke zprávě. Měla bych dva body, e, které mě zaměstnávají. Za prvé, kybernetická bezpečnost a celá ta otázka, kterou jste zmínil, to je velice důležitý bod. A když mluvíme o internetu věcí, tak jsme v situaci, kdy máme nejenom vztahy mezi výrobcem a uživatelem, ale máme tady robot, který no, možná Mm, dává eh, příkaz, je řízen, vydává impuls eh, a, vydává, tím vyvolává další impulzy, takže i dva eh, roboty mezi sebou mohou komunikovat, devět technické přístroje. A no, taky jsme o tom hodně slyšeli. Je to otázka bezpečnosti dat, která hraje e, jistou roli, e, takže mm, e, mohlo by dojít ke chybě nejenom ve výchozím naprogramování, ale také další fázi ve nesprávném řízení anebo ve své volném vyvolání dalšího impulzu a to pak povede k jinému výsledku. Takže to znamená, že i třetí strany mohou být zúčastněny. Tady není tak jednoduché to prokázat. To je první bod tedy bezpečnost dat, eh, řízení robotů zvenčí, eh, vyvolávání impulzů, eh, tak jak to máme v celé struktuře v systému ručení. Další věc je velmi zajímavý přístup mm, mm, klasifikace ohrožení nebo rizik. Já ale mm, si to představuji asi moc jednoduše, možná trošku přehnaně. Vy jste mluvil o méně rizikovém eh, aplikaci, to byly ty roboty sekaček travních. Mohla bych mít takový robot na sekání z trávy, mohl by to být takový nebezpečný přístroj, když by kolem toho byly hrající si děti anebo domácí zvířata, který by se to mohlo týkat. I tady eh, zní otázka, vyjasnit, tedy vyjasnit um, co byl výchozím bodem. Um, bylo to, odpovídá to um, duchu doby, kdy v době, kdy tady máme implikované přístroje, řízené přístroje. Na to bychom se možná měli ještě jednou podívat. A za druhé, kdo to klasifikaci provádí? Kdo by měl činit rozhodnutí o jednotlivých kategoriích, co je bezpečné zařízení a co už není? Eh, jestliže mám takový eh, eh, robotor, robot na sekání trávy a dostane se do styku s mm, vody, tak pak z toho můžu udělat nebezpečné zařízení nebo přístroj. Já to teďka říkám trošku přehnaně, mm, abych to trošku více objasnila, ale mm, tady je rozhodující bod kdo provádí takovou tu klasifikaci? Určitě ne ti, kteří, tedy pojišťovny, nebo ti, kteří poskytují povinné ručení. Děkuji. Děkuji za otázky. Nejprve kybernetická bezpečnost a internet věcí. To je opravdu na nejvíc důležitá oblast. A jak jste zmínili, naprosto správně, tady existují mezi mnoha jinými problémy také problém toho, že je velice obtížné zjistit, kdo něco udělal. A pokud někdo něco udělal, pak je tady ještě další eh, problém, a to, že možná hacker který něco udělal, buď nemůže být nalezen, a nebo je neschopen zaplatit. Nesolventní, to je skutečně problém. Ona expertní skupina o, o tom také mluví ve své zprávě a zmiňuje rovněž ale jsou to jenom takové váhavé eh, eh, úvahy, protože je to velice obtížná oblast. Mluví se tady o možnostech, jak eh, by bylo možno najít řešení v určitých daných předpokladech, obtížných předpokladech pro případ, že hekra není možné identifikovat, anebo pro případ, že takovýto hacker je nesolventní takže nějaké mm, řešení se tady zmiňuje, zvažuje. Ale toto, o tom se hovoří velice opatrně. Ehm, expertům je jasné, že je to velice obtížné téma, ehm, které se tady eh, rýsuje. Takže mm, proto odpovídající formulace ve zprávě. Je to naformulováno velmi eh, obezřetně. Vy jste říkala také, že Eh, eh, chyba může nastat nejen ve výchozích programech, ale také jsou to třetí strany zúčastněny, takže průkaz, možnost prokázat je obtížné. Je to obecný problém, myslím, eh, ve světě internetu věcí. Dvě poznámky k tomu. Jednak ehm, dokonce mohou se vyskytnout případy, kdy mm, měla inteligence funguje tak, jak by fungovat měla. A vůbec se nepočítá žádnou chybou. Tak například, ehm, když nebo máme tady pokusy, Eh, autonomních čistících silničních robotů. Takové by měly, takové by měly být používání. Eh, takovýto robot vyjede na chodník nebo na ulici, je to taková úzká ulice a najednou vběhne do ulice eh, dítě nebo vystoupí z domu na chodník. Takový robot Eh, ten algoritmus je tak eh, koncipován, eh, že nemůže vyvolat žádnou škodu na lidech. To znamená, vyhnul by se a nepřijel by, tak aby se dítě nepřejel. Ale má tu ještě další možnost dostat to, narvat to do auta a tím vznikne škoda. Tedy aplikace AI fungovala tak, jak fungovat měla. Tady není žádná chyba, ale přesto byla způsobena škoda. Takže toto je další komplikace. A pak opravdu, když je tu hodně zúčastněných a to může nastat v komplexním ekosystému internetu věcí, pak se pak se tu naskytá otázka, a to není jenom v případě hackerů, ale otázka zní, jak můžeme identifikovat, kdo nese zodpovědnost. To je velice obtížné, mám-li to říct opatrně. A konečně k vaší otázce týkající se o něch sekaček travních a možnému odpovědnosti za případné riziko. Ano, je naprosto možné, že autonomní travní sekačky mohou způsobit škodu. V prvním roce práce expertní skupiny si vzpomínám na jednu tiskovou zprávu, kdy deset travních sekaček bylo testováno. Byla tam taková takové, takové dítě jakoby z umělé moty bylo položeno na eh, trávník a těchto deset sekaček projelo eh, do hmotných nožiček tohoto eh, dítěte. Takové možnosti tady existují. Ale teď situace vypadá tak, že mm, expertní skupina tyto případy neposuzuje jako vysokorizikové, protože Veřejnost obecně tím nebyla dotčena, ale pouze lidé, kteří v tom domě bydlí, nebo možná hosté domů nebo majitele. A proto um, tak, jak to vypadá teď, s malými uspůsobeními eh, jako ze strany expertní skupiny, toto je považováno za dostačující systém, kdo provádí klasifikaci. Tady musím nejprve říct že to opakuji stále, toto je zpráva expertní skupiny. Vůbec se neříká, že není řečeno, že něco takového bude převedeno do praxe eh, nebo že toho bude konkrétní návrh. Je to eh, je naprosto jasné, že takovéto, takováto klasifikace je, je, je na nejvýš důležitým rozhodnutím, které pokud by něco takového nastalo, eh, by mohlo být i politickým rozhodnutím. Tak, děkuji vám. Thank you. Um, Děkuji mnohokrát, pan Fos. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a i vám, pane Štaulmajere, přeji šťastný nový rok. Vy jste si vybral skutečně jedno z centrálních témat tohoto legislativního období. Děkuji vám mnohokrát za představení výsledku expertní skupiny. Hmm, mám dojem, a teď nevím, jestli se to tak odráží v té zpráce, ale když expertní skupina odkazuje na to, že ve členských státech se nacházejí odpovídající řešení v případě ručení za odpovědnost, nemůže vůbec existovat taková úvaha, abychom v období digitalizace a umělé inteligence při všech možných způsobech používání dát, no tak snad vůbec nelze ani uvažovat o tom, abychom se vždycky zase znovu roztříštili v rámci jednotného digitálního trhu. Už jsme se jedním tímto fenom, jednou tímto fenomenem zaobírali a neměli bychom zopakovat to, co jsme dělali v minulém volebním období. Měli bychom se zásadně pokusit brát vážně jednotný digitální trh a vytvořit jednot na pravidla. Já mé frakci vždycky doporučím už vůbec neodkazovat na směrnice v této oblasti, ale je třeba skutečně se zaobírat opravdovým vnitřním digita- jednotným digitálním trhem. A to je pro mě nezbytné právě v případě umělé inteligence, eh, která samozřejmě je také používána v přeshraničním rozměru. A kdyby to tady bylo roztříštěno, no kdo by potom ručil za co a jaký režim odškodnění v případě odpovědnosti by platil. Je třeba, abychom to regulovali jednotně a dostaneme se také k otázce, Eh, o které ještě hovořila Marion Waldsman, týkající se klasifikace ohrožení. Je skutečně zapotřebí takové komplexnosti v eh, regulaci, kde jedinec už vůbec netuší, jaká má práva, v jaké zemi a zda je vůbec má, zda to tedy bylo něco vysoce rizikového nebo nikoliv. Já si myslím, že to ničemu nepomůže. Neměli bychom permanentně naše právní struktury komplikovat takovým způsobem, abychom eh, prostě ne, nehledali jednoduchá řešení, ale stále to komplikovali. Já si myslím, že je třeba uvažovat o tom, zda by nebylo možno dále zjednodušovat místo, aby se stále více diferenciovalo, rozlišilo a potom se ještě odkazovalo na vnitrostátní legislativu. Eh, v rámci digitálního obsahu v minulé legislativě jsme také hovořili o aktualizaci, updatech, ale já si myslím, když zavedeme toto srovnání, že se řekne, no jo, u aut je to tak a tak, a tady již existují režimy ručení, a ale já jsem nikdy nebyl povinován, když někde existoval lepší brzdný systém, abych musel jet ke svému výrobci nebo výrobci svého auta a žádat o vyměnění brzd. Já si myslím, že je důležité pro bezpečnost, tedy eh, možná, že teda ty mé brzdy nebyly dostatečně bezpečné, čili aktualizace je důležité, ale povinnost aktualizace poté, co, aby tedy nakonec eh, ručil použí uh, uživatel i v případě umělé inteligence, no to v mém, asi podle mého, by mělo existovat takové zjednodušení, aby jednotlivec konec konců věděl, co má dělat a aby to mohlo i dál dobře fungovat. No a proto, co se týče této oblasti obrácení důkazního břemena, jak se to tady líčil, nebo alespoň jak to popisuje expertní skupina, tak to tedy nevím, zda by se tady nemusela dát povinnost protokolování, tak jak to máme také v předpisech o údajích, aby se vědělo, co konec konců platí. Ale zcela naléhavé podle mě je jednotné, je jednotná regulace tak, abychom mohli pracovat na jednotném digitálním trhu a ne, nejenom, že o tom budeme pořád mluvit a potom jsme měli 27 nebo 28 různých systémů ručení za odpovědnost, za škodu. Mm, odpovědnost za škodu, promiňte. A e, proto jenom tam možná, kde to jinak nejde, ale jinak zjednodušovat věci, protože svět už je dostatečně komplikovaný i tak. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane Fosy, i vám. Já přeji šťastný nový rok. První otázka, kterou jste zmínil, to je samozřejmě politická otázka, je mi velice líto, ale k tomu ještě nemohu zaujmout žádné stanovisko. My víme na základě našich jednání s členskými státy, že ve členských státech probíhají diskuse o tom, zda tedy jejich režimy ručení eh, za škody, čili odpovědnosti za škodu, jsou aktuální. A k druhému bodu klasifikace, že to vede k příliš komplikované regulaci. No už na začátku jste řekl, že jsme si vybrali velice komplikované téma. Skutečně se jedná o otázku, zda se tady přetne gordický uzel a najde se nějaké jednoduché řešení No, samozřejmě třeba zohlednit zcela zásadní věc, na kterou také upozorňuje ta skupina na vysoké úrovni. A sice udržet rovnováhu mezi na jedné straně spravedlivém vyrovnání pro oběť, aby oběť si nestála hůře, než kdyby byla oběť tradičních technologií, ale na druhé straně potřeba inovace Umělá inteligence má obrovský potenciál. Ekonomicky viděno, společensky viděno a zásadní eh, přijetí sdělení o umělé inteligenci 2018 bylo, že komise řekla, že chceme využívat tento potenciál umělé inteligence. To znamená, že chceme také eh, mají, chceme navrhovat taková politická opatření, která budou podporovat inovace. A mm, tyto dva velké politické cíle je třeba nějakým způsobem dát do rovnováhy. A tenkrát eh, vysoká skupina pro umělou inteligenci navrhla, aby o, no, jakékoliv ideje v této oblasti to udělat na základě hodnocení rizik. A to znamená rozlišování vysokého rizika a nízkého rizika. Ale samozřejmě, že je to v konečném důsledku politická otázka, proto se k tomu nemohu definitivně vyjádřit. Eh, hovořili jste o odpovědnosti a povinnosti, eh, odpovědnosti ručení eh, v záležitostech s digitálním obsahem a zboží obsahující digitální prvky poprvé do evropského práva zahrnuta povinnost aktualizace a i tady, eh, chcete-li, byla vytvořena určitá rovnováha. Řekl se, že na jedné straně obchodník je povinen připravovat aktualizace a dávat je k dispozici, což je zatížení pro obchod, protože velice často není obchodník, který to dělá, ale nějaký třetí subjekt. A na druhé straně se řeklo, spotřebitel, když neinstaluje aktualizace, tak se nemůže odvolávat na to, že ten, jeho, že ten produkt nebude fungovat a nebo není v souladu se smlouvou. To znamená, už tady je koncipováno vyrovnání nebo rovnováha a to už legislativec eh, provedl. Ale teď to srovnání pro umělou inteligenci nebo pro jakékoliv jiné záležitosti je třeba zohlednit, že produkty se mění během jejich životnosti na základě aktualizací, která dělá buď výrobce, provozovatel, spotřebitel, třetí strana. A jakým způsobem se s tím naložit, je zcela podstatná otázka, ale já si myslím, že to vyrovnání, ta rovnováha, která se zavedla v těch dvou směrnicích, je, odkaz na to, že i tady je třeba nalézat toto vyrovnání no, či rovnováhu. A teď eh, teď závazné protokolování za účelem důkazu. Já si myslím, že je třeba říci, že za předpokladu GDPR je třeba uchovávat jenom určité údaje a ty potom předávat. A když k tomu nedojde, tak by to mohlo vést k obrácení důkazního břemene. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pan Didier. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji eh, vám, zástupče komise, včetně všech expertů, kteří vás doprovázejí za upřesnění v těchto významných otázkách. Vy jste se tady zmínil o možnosti obrátit důkazní břemeno v určitých situacích. Já zůstanu zavázan zásadě, kdy je to žadatel, který mm, obrací eh, důkazní břemeno pardon, ten výrobce, a ne osoba, která musí jaksi dokazovat svou nevinu. Když se podíváme na to, že stroje budou nahrazovat osoby, no tak je třeba dodržovat toto, tato zásadu, která existovala v nejrůznějších zákonech. Ale chci se zeptat, definovali jste nějaké zásadní kritérium, které by vám umožnilo vědět, když se budete, eh, jak si, když odejdete od toho, že je to tedy žadatel, anebo ten, kdo to způsobil, kdo musí prokázat důkazní břemeno, nebo zda je to jiné pravidlo. Já nejsem proti skutečnosti, že existují výjimky k zásadě, podle které je to žadatel, který musí prokázat, Eh, ten důkaz, ale myslím si, že existují výjimky jak v umělé inteligence, tak prostě v dalších jiných oblastech, ale to by muselo být skutečně přesně vypracováno. No, děkuji vám mnohokrát za tuto otázku. Vy jste se zmínil o jedné záležitosti, která je nesmírně důležitá a to je zásad, že důkaz je na bedrech žadatele. Hmm Eh, takže v podstatě oběť musí prokázat nezbytná kritéria závisící na tom, o jaké odpovědnosti hovoříme. Ale také jste zdůraznil, eh, že eh, je třeba, aby jednotlivé národní státy stanovily pravidla výjimek. Domnívám se, že ve Francii existuje mimo smluvní odpovědnost ve zdravotnických záležitostech. Eh, takže skupina expertů vstupuje do prohlubující se diskusy eh, se v tomto tématu, kde díky specificitě situace oběť čelí takřka nepřekonatelné překážce, aby prokázala, eh, že může využít svého práva. A vnitrostátní zákony počítají s výjimkami různé povahy a proto skupina expertů se angažovala v tomto směru diskuse, protože viděli, že již existují takové záležitosti v jednotlivých národních zákonech. Ale teď otázka zase definuje nějaké kritérium. Jestli to budete vy nebo komise, no to tedy, jak si tady se zdržím jakéhokoliv komentáře, já musím znovu říci, že nebylo definováno nic. Expertní skupina navrhla tedy určité cesty reflexe, zdá, potom tady máme buď kumulativní nebo jiné způsoby uvažování a pak je třeba jít do detailu, aby se vidělo, jakým způsobem se propracují tyto detaily. No to je všechno zatím. Čili tady jsou navrženy skupinou expertů cesty, jakými je možno uvažovat. Vy jste se zmínil o kritériích či možnostech, kdy případ od případu v závislosti na významu způsobené škody by mohly být ehm, definovány zásady. Já k tomu nemám žádný názor, ale je jasné, v té diskusi expertní skupiny, že právní jistota pro tuto expertní skupinu je zcela významné téma. Opravdu diskutovali o tom, že by se to přenechalo jednotlivým národním legislativám, kde by se to řešilo případ od případu, ale také v této diskusi zvažovali potenciální riziko protože eh, to tady potom bude náležet jurisdikcím jednotlivých členským státům, no ale tady máme situaci dvě zásady, které je třeba jaksi eh, sloučit, ale teď nejsem vůbec schopen vám odpovědět na tuto otázku. Děkuji vám. Pan Lebreton. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je velice důležité uvažovat o tomto tématu umělé inteligence a zejména tak, jak to děláme dnes, zaobírat se problémem občanské odpovědnosti v případě způsobené škody, škody způsobené tedy roboty nebo autonomními vozidly. Ehm, já jsem si tedy vyslechl vaše výsledky expertní skupiny a sice systém povinného ručení anebo Eh, myšlenka možnosti obrácení důkazního břemene ve prospěch oběti. Ale také se zaobírám dalšími otázkami a tady zejména dvěma. První otázkou je, už jsme uvažovali o typu odpovědnosti v minulém legislativním období a zaobírali jsme se hypotézou, že by tady existovala právní osoba v případě umělé inteligence. À la commission sur l'intelligence artificielle, Právnická osoba, právnický subjekt. A, e, ale tady zase výzkumníci se vytvořili proti vytvoření takové právnické osoby. Chci se zeptat, zda jste vůbec o tomto tématu uvažovali. A druhá osoba, e, spíše globálně, již tady existuje směrnice o produktech, které nesou sebou podezření, že budou v sobě obsahovat prvky umělé inteligence a mohou způsobovat škodu, zda docházelo ke zhodnocení těchto stávajících právních předpisů a zda to nespůsobuje problém v otázkách objektivity. Děkuji vám mnohokrát za tuto otázku expertní skupina si opravdu uvědomila, nebo zná tento dopis výzkumníků, o kterém jste se zmínil. A diskutovala o tom, ale mohu vám dokonce říci, protože tady znovu eh, není postoj komise, protože v reakci na váš dopis z únoru 2017, kde už se padla, zazněla zmínka o právnické osobnosti, komise vyjádřila určitou skepsi. Skupina expertů šla ve stejném směru, dokonce ještě silněji a nedomnívá se, že tato právnická osobnost by byla, jak bych to měl říct, takovou právní institucí, která by byla přizpůsobená potřebám. A zásadním argumentem expertní skupiny bylo, že čemu to poslouží? protože kdyby se vytvořila právnická osoba, tak by to bylo jenom e, prohloubit ten problém, protože budete mít právnickou osobu, budete muset tuto novou právnickou osobnost eh, vybavit fondy aby mm, šlo eh, zaplatit odškodnění. No ale z čeho? Z jakého fondu? To znamená, že musíte najít někoho, eh, kdo bude mít ten fond a to je odpovědná osoba, tak proč ještě vytvářet právnickou osobu? Čili expertní skupina se vytvořila, eh, vyjádřila zcela jasně proti vytvoření právnické osoby. Co se týče hodnocení odpovědnosti ve směrnici o těch dotčených produktech. Komise schválila zprávu k této směrnici, kde odkázala na určitý počet bodů, ale rád bych vám řekl, že jiná větev expertní skupiny, protože na začátku už jsem se o tom zmínil, že tyto existují, tak tato větev expertní skupiny se soustředila na tu otázku, zda tato směrnice je přizpůsobena současnému stavu anebo současným výzvám. Promiňte, že teď používám angličtinu ve francouzštině. Čili výzvy spojené s umělou inteligencí a chtěla navrhnout určité pozměňovací návrhy. A je jasné, že k tomu komise ještě nezaujala pozici, ale to je zcela jasně záležitost, která bude hrát významnou roli v celém tom rozhodovacím procesu komise. Bohužel vám nemohu k tomuto tématu říci více. Thank you very much. Finally, Mr. González Pons. Oh. Děkuji, pan González Pons, nebo ne, nikoli. Takže já vám děkuji mnohokrát pane Stadmajere, za velmi důkladné vysvětlení všech těchto otázek, které vím, že budou nesmírně zajímat náš výbor v nadcházejících měsících. Určitě budeme mít i další užitečné rozpravy s vámi a s panelem dalších expertů. Děkuji za velmi užitečnou diskusi. Takže můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání a přistoupit k dalšímu bodu, a to je hlasování. Takže První hlasování se e, týká ověřování právního základu podle článku 40. Jedná se o informaci o e, elektrickém transportu e, nákladu. Tady podle článku 42 jsme, máme tedy postupovat ve třech eh, krocích. Promiňte. Mohla bych eh, ale nejdříve požádat eh, všechny ty osoby, které odcházejí, aby odešly potichu, protože ti, kteří hlasují, musí vědět, o čem hlasují. Um, dobře, tak eh, tady máme žádosti od Libe a Tran. Eh, a přeje si pan Roberty promluvit, než přistoupíme k hlasování? Pane Roberty, ne? Není potřeba, dobře, takže první stanovisko, právní základ eh, pro Evropskou pobřežní hlídku a pohraniční hlídku. Nefunguje to? Jedná se o autentické dokumenty online a dále tady máme žádost od výboru LIBE, takže my můžeme přistoupit k tomuto hlasování. Zahajuji hlasování. Prosím o klid, protože poslanci musí sledovat hlasování a vědět, o čem se hlasuje. První eh, hlasování stanovisko o právním základu o evropské pobřežní hlídky a o pohraniční hlídky, systém FAD a dále odvolání eh, společné akce eh, rady. Je to žádost výboru LIBE. Je to jasné. Nyní zahajuji hlasování. První kolo. Shall we take this vote by... Ne, musíme to, um, musí to být elektronické hlasování. The system is not working. It's not working. 27. <laughs> I'm sorry, it was working just now. Promiňte, fungovalo to právě teď? Takže doufáme, že můžeme nyní zahájit hlasování. V pořádku. Končím hlasování. A je to schváleno. Druhé je stanovisko um, k právnímu základy nařízení eh, parlamentu a rady o informaci elektronického nákladního transportu 2018 0140. Hlasuji nyní. Ještě jeden. Nyní končím hlasování. A je to schváleno. Další stanovisko k právnímu eh, základu rozhodnutí Evropského parlamentu a radu, které zmocňuje Německo a Itálie, aby upravili stávající bilaterální dohody o silničním transportu se Švýcarskem. Je to 2019 lomeno 0107 a 2019 lomeno 0108. Zahajuji. A končíme hlasování. A je to schváleno rovněž. Děkuji vám. Nyní přistoupíme k bodu 8. Přizpůsobení řady právních aktů v oblasti justice Jedná se o jejich použití pro regulatorní postup. Jde o zmocnění vstoupit eh, do inter institucionálního jednání, opět eh, jmenovité elektronické hlasování. Potřebujeme 13 hlasů, abychom schválili rozhodnutí. Zahajují hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno, děkuji. Bod 9. Právní základ článkům 290 a 291. Je to eh, rovněž hlasování vstoupit do eh, trialogu. Potřebujeme rovněž 13 hlasů minimálně. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji vám, schváleno. Dále bod číslo 10. 10 reprezentativní akce na ochranu eh, kolektivních zájmů spotřebitelů. Jedná se o hlasování o rozhodnutí vstoupit do interinstitucionálního jednání. Zahajuji a končím. Děkuji, schváleno. 11 servis v členských státech eh, justičních a mimojustičních eh, dokumentů v občanských a eh, obchodních záležitostech, vstoupení do dialogu, zahajují hlasování, končím hlasování, zahájení interinstitucionálních jednání. Schváleno. Bod 12. Spolupráce mezi soudy členských států. Tady jde opět o vstoupení do um, trialogu, zahajují hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Bod 13, to je petice ve věci smluvních podmínek užívaných nekomerčními organizacemi pro kolektivní zprávu autorských práv. A jde o dopis. Promiňte, musím to prověřit. Eh, přál bych eh, si někdo z členů se k tomu vyjádřit, než přistoupíme k hlasování. Ne? Ano, pan Breyer. Vážení kolegové, my eh, nemůžeme souhlasit s tímto požadavkem, protože neřeší závažné nedostatky v režimech, které jsou zmíněné v petici a proto budeme hlasovat proti. Děkuji vám. Panda Blanka, děkuji vám, paní předsedkyně. Chci po vám poblahopřát k této odpovědi, které myslím je velmi eh, pevná a neumožňuje žádné další výklady nad rámec toho, co je realitou. Možná, že Tady e, jsou různé jiné podněty a hesla, ale právní realita v této chvíli platí a je e, promítnuta i v té odpovědi. Takže já vám děkuji za odpověď a také za e, hutnost odpovědi. Děkuji. Mohu-li na to odpovědět? Samozřejmě, že máte pravdu, že to je vlastně právní režim, který platí, ale petice se snaží to změnit a dopis obhajuje to, co platí a říká, že by to změněno být nemělo. Dobrá, říká paní předsedkyně, myslím, že tady došlo k výměně názoru a pokud se nehlásí nikdo jiný, tak můžeme zahájit hlasování. Zahajuji. A končím. A je to schváleno, děkuji vám. Bod 14. To je Evropský inovační a technologický institut přepracované znění. Žádné přihlášky do diskuse, takže přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. And closed. Končím hlasování. Děkuji vám. And item 15, this... Bod 15. Jedná se o souhrný rozpočet, předložil pan Lebreton. Zpravodaj, přejete si k tomu něco říci, pane Lebretone? Ne, děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že jsme o tom již zevrubně hovořili. Myslím, že není k tomu co dodat. Děkuji. Máme tady celou řadu hlasování k pozněvacím návrhům. První hlasování, odstavec 2a, je hlasování nyní otevřeno. Končím hlasování. Schváleno a nyní pozměňovací návrh číslo 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A tento pozměňovací návrh je rovněž schválen. Pozměňovací návrh 4. Ještě někdo chybí? a je to rovněž schváleno. Pozměňovací návrh číslo 5. Končím hlasování. Rovněž schváleno. Pozměňovací návrh číslo 6. Končím hlasování. Rovněž schváleno. 7. Končím hlasování. Rovněž schváleno 8. Končím hlasování. Tento odpadá. A dále 9. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 10. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 11. Respektive hned přistoupíme k bodu 12. 12, 13, 14 spolu. Hlasujeme nyní. A končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh od, další odpadá. Fails if those are adopted. So we now move to the vote. Takže nyní hlasujeme o návrhu jako o celku. Zahajuji hlasování nyní. A končím hlasování. A je to schváleno. Já vám děkuji. Nyní následuje zasedání za eh, zavřenými dveřmi, tedy eh, důvěrné zasedání, ale potrvá eh, několik minut, než vypneme webový streaming, takže prosím o chvíli strpení.